Dzień dobry, witam państwa. Přechodíme... Dobrý den, dámy a pánové. A nyní to bude vysvětlování hlasování. Jednak usnesení, které jsme před chvíličkou přijali. Takže úplně prvním bude pan Morelo a jeho zpráva makrofinanční pomoc pro Jordánské království. Takže prosím, prosím, abyste urychleně opustili hemicykla, aby naše kolegové mohli vystoupit. Úplně prvním je pan Pospíšil. Máte minutu, prosím. Mr. Pospíšil, take a floor, please. Prosím, můžete, pane Pospíšile pane předsedající já se pokusím překřičet své kolegy.